prodlevám. V současné době potřebujeme, aby se to udělalo urychleným postupem. Děkuji vám mnohokrát za vaši podporu. Děkuji všem. A nyní jsme tady ukončili tuto zprávu a další bod se týká eh, exportu rajčat z Maroka. Paní Macony. Yes, it's okay. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, jako petiční výbor jsme naformulovali otázku k ústnímu eh, zodpovězení a chceme potrhnout, že náš výbor není mm, srozuměn s odpovědí komise na otázku Španělska, která se týká e, otázky vývozu e, ovoce, rostlin. Komise se především soustředila na zodpovězení otázky členských států, co se týče stanovení ceny, ale nevzala v potaz konkrétní bod, to je tedy, který byl vlastně předmětem samotné petice. A sice e, nesrovnalosti e, při e, dovozu rajčat a jiných výrobků z Maroka. A tyto nesrovnalosti to je něco, co už Olaf, na co už Olaf upoukazoval před několika lety. Olaf totiž konstatoval, že existují tyto nesrovnalosti, sice zneužívání, šlo o metodu, metodu odpočtu podle nařízení z roku 2004, to znamenalo nižší cla pro EU. Bylo to porušení pravidel, která platí na vnitřním trhu. A pak postupné ochuzení evropských výrobců a jejich situace je zvláště ve Španělsku, Řecku, Itálii a Portugalsku situací, která nám činí obavy. Komise teď eh, vyjednává novou bilaterální dohodu s Marokem a této dohody eh, zdá se nebyly vzaty potaz tyto aspekty, které jsou alarmující. Naopak jde se cestou neregulace dovozu rajčat do zemí EU. Myslíme si, že eh, se musíme koncentrovat na toto téma. Tady jde o velmi důležité věci, mimo jiné také o příliv imigrantů této velké masy lidí, které eh, přicházejí ze zemí jako je Maroko a které eh, přicházejí do eh, zemí Evropské unie, jsou to imigranti z jiných severoafrických zemí, to, to zneklidňuje tamnější obyvatelstvo a tyto lidé jdou také do zemědělství a pro nás je velice obtížné ehm, přijmout, ehm, umístit všechny tyto migranty jako země, jako Itálie. Máme veliké potíže ehm, nabídnout těmto lidem životní perspektivu. A zároveň eh, máme zemědělskou výrobu eh, a Španělsko, Portugalsko, Řecko vlastně se může opřít o tuto výrobu, protože tyto země bohužel budou trpět tímto znevýhodněním. Co má komise v úmyslu proti tomu udělat? Pane komisaře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dovolím si odpovědět na ty otázky, které zazněly v této petici. Chci poděkovat paní Macony za předložení této otázky, abychom mohli vyjasnit naše stanovisko. Nejdříve bych chtěl ujistit parlament, že komise sleduje množství rajčat z Maroka dovážených velmi bedlivě. Máme systém křížových kontrol na základě deklarovaných množství dovozce z Maroka a také národní celní úřady kontrolují tato množství. A prozatím nemáme žádné doklady o systém, systematické Eh, selhání vytvořeného systému, systematických podvodech. Vrátím se k jednomu případu eh, později. To eh, souvisí s rokem 2007, kdy Olaf skutečně zdůraznil, že systém v současné podobě by mohl vyústit v oportunistické chování, které nemusí být vždy nezákonné. Jde o aplikaci systému cen na vstupu do společenství a systému celních poplatků. Další aspekt, který je významný u této otázky, je mezinárodní kontext této záležitosti, který je ve znamení jedna, kola jednání z Doha, které nebylo ukončeno. A cenový mechanismus by mohl mít negativní dopad na tato jednání. Bilaterální dohody s Marokem uchovávají zájmy výrobců v Evropské unii, kde jsou u rajčat měsíční tarifní kvóty respektovány a tato dohoda také zajišťuje větší míru transparentnosti, co se týče dat v oblasti ovoce a zeleniny. Narůstání kvót bylo omezeno na 52 tisíc tun, což je pod tradiční úrovní obchodní výměny. A po čtyři roky tyto eh, kvóty byly dodržovány. A komise má za to, že jakákoliv změna současného systému cen na vstupu by byly v rozporu s relevantními mezinárodními dohodami. Komise zajišťuje, aby toto nařízení bylo naplňováno a provede šetření skrze OLAF. A na to odkazuje paní Macony. Otázka, zda dochází k nesrovnalostem, je zda prováděcí nařízení je řádně naplňováno, avšak je v odpovědnosti národních celních úřadů sledovat výsledky vyšetřování. Vyšetřování probíhá, ale zveřejnění těchto údajů je čistě v odpovědnosti příslušných eh, celních úřadů. Když se dostaneme k organizaci eh, dohledu, to je jeden z bodů, který byl znesen paní Macony. Tady musím říci, že komise, jak už jsem řekl, sleduje dovozy rajčat s systémem křížové kontroly a informace marockých úřadů jsou kontrolovány týdně a jsou, ta data jsou porovnávána s údaji poskytovanými národními celními úřady skrze systém dohledu a také skrze Eurostat, takže máme velmi přesná kvalitní informace a systémové podvody by určitě byly zaznamenány a určitě bychom také příslušně jednali. Děkuji. Paní Herans Garcia na... Gracias, presidente. En primer lugar, yo quisiera agradecer a la Comisión. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat petičnímu výboru za práci, kterou realizoval poté, co španělská organizace mm, producentů přednesla tuto žádost. Vycházely ze zprávy z roku 2007 EU. Myslím si, že závěry této zprávy jsou naprosto jasné a ospravedlní to, že Evropská komise se pustila do tohoto problému, aby vyjasnila tento systém vstupních cen v oblasti produkce rajčat. Komise ovšem nejenom neintervenovala proto, aby vyřešila určité nesrovnalosti, ale dokonce vyjednávala nové dohody s Marokem, aniž by eh, odstranila nedostatky stávajícího nařízení. Mám pochybnosti ohledně mm, Evropské komise. Je nutné, aby začala vyšetřovat tyto podvody a také požadovala proplacení, zpětné proplacení cel. Také je tady otázka nové dohody s Marokem, ale nejdříve musíme tedy vyřešit problémy, které jsme kritizovali. Nestačí podepisovat mezinárodní dohody, ale je nutné zajistit, aby tyto dohody nepoškozovaly evropskou produkci. Také musíme dodržovat pravidla, která jsou již ustavena v dohodách. Co se týče dohody s Marokem v oblasti eh, zeleniny a ovoce, Evropská unie požaduje pouze záruky proto, aby se skutečně dodržovala přijatá opatření. Eh, je nutné také reformovat vstupní ceny. A pokud nedojde k této reformě, nemůžeme uzavírat dohodu s Marokem. A nemůžeme schválit tuto dohodu, která byla již podepsána komisí. Je nutné požadovat na členských státech významné ekonomické úsilí. Již další dobu požadujeme, aby byl ustaven evropský celní systém na hranici, tak jak to mají Spojené státy americké, abychom zaručili tuto skutečně efektivní kontrolu. Děkuji. Děkuji paní Geringer Dönberg. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Podle názoru španělských výrobců, kteří přednesli tuto eh, petici eh, před Evropský parlament, eh, existuje nebezpečí, které vychází z marockých rajčat. To je nebezpečí pro ceny potravin v EU. Máme preferenční dohodu mezi Marokem a EU a tady byly ceny stanoveny. Podle Eurostatu Maroko v prosinci minulého roku přes 70 tisíc tun eh, rajčat vyexportovalo, víc jak dvojnásobek toho, eh, než to, co eh, předepisuje kvóta. Kvóta, která byla stanovena v dohodě mezi EU a Marokem. Toto vedlo k četným ztrátám evropských výrobců a tady ani nemluvíme o nižších příjmech z cel. A proto je, bylo správně řečeno, že e, vznikly nesrovnalosti. Právě proto, e, že e, máme nižší ceny než ty, které byly stanoveny v této dohodě. A to vede ke ztrátám výrobců. Chtěla bych se připojit k ostatním členům petičního výboru a odpracím se s otázkou na komisi, s jakými opatřeními počítáme a jak chcete vymáhat tyto ztráty. Cel. Děkuji. Paní Bacelis? Pan. Milí kolegové, položil jsem otázku písemnou Evropské komisi, pokud je o rozpory mezi informacemi mezi jednotlivými složkami komise, pokud je o dovozy rajčat z Maroka. V roce 2008 100 tisíc ton bylo dovoženo a DG Taxud a Eurostat. Evropská komise odpověděla, že zaznamenala problém a že ji řeší, ale není mi jasné, zda komise dosáhne toho, co evropští občané a výrobci si zaslouží. V Evropské unii dovážíme rajčata nejen z Maroka, ale také z dalších třetích zemí. A měli bychom nalézt způsob, aby tato jednání byla spravedlá pro všechny a nikoli na úkor evropského zemědělství. Měli bychom také nalézt způsob, jak kontrolovat to, co skutečně dovážíme ze zemí mimo Evropskou unii. Zejména v některých severních případech, přístavech Evropy je efektivní kontrola, jinak bude mít velmi obtížnou budoucnost před sebou. Pokud bude poškozena evropská výroba rajčat dohodou mezi EU a Marokem, bylo by dobré opět vrátit produkci na půdu Evropské unie. Pravidla má, mají platit pro všechny a to znamená spravedlivou soutěž. Nemůžeme souhlasit s uplatňováním různých poplatků a různých podmínek pro evropské výrobce a pro výrobce mimo Evropskou unii. Přímo toto by znamenalo ztrátu konkurenceschopnosti našeho zemědělství a velmi negativní dopad na zaměstnanost v Evropě. Já jsem pro volný obchod, ale za symetrických podmínek informací a ochrany. A pokud něco takového neexistuje, tak eh, volný obchod není volným obchodem a spravedlivá soutěž není spravedlivou soutěží. Konečně si myslím, že náš parlament by neměl ratifikovat dohodu mezi EU a Marokem bez některých ustanovení v tomto směru týkajících se sociálního prostředí, životních, životního prostředí v, v Maroku. Jinak přijdeme o naše zemědělství. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Kristýno, vy si přejete catch the eye, nebo chcete navázat na tohoto řečníka? Přejete si vystoupit v rámci catch the eye? Děkuji. Pan Ferreira. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Tím, že diskutujeme o obchodních ehm, dohodách, ehm, Tady máme země jako Izrael nebo Egypt. My vlastně jsme vyslali varovný signál. Řekli jsme, že by to mohlo vést k tlaku na výrobní ceny, před kterými stojí výrobci v Evropě, zvláště jsou to země jako je Portugalsko. E, to znamená další potíže e, s těmito výrobky e, říkáme, že obchod s ovocem a zeleninou jsme proti tomuto konstatování, že je pod tímto tlakem, protože cenový tlak ehm, tady existuje z velkých ehm, řetězců. Liberalizace obchodu v sektoru zemědělství povede k ehm, intenzivním výrobním metodám, eh, které budou ve prospěch eh, velkých zemědělských podniků a poškodí malé a střední eh, zemědělské podniky. A bude to znamenat, že místní trhy budou pod tlakem a nebudou, nebudou mít dodávky a také tím bude trpět kvalita zboží. Ehm, tedy toto ehm, varování se ukázalo být eh, správné. Eh, eh, komise vlastně nebrala v úvahu naše varování, neochránila zájmy zemědělců v Evropské unii a nezajistila férové ceny ehm, a e, další e, životní podmínky těchto malých a středních zemědělců. Um, uvědomujeme si, že komise ignorovala e, tyto mm, zprávu OLAFu, která oznamovala už, že existují nesrovnalosti v dovozu marockých rajčat toto může mít dopad na eh, ceny v Evropské unii a eh, v nové kapitole o zemědělství se eh, Evropská komise rozhodla dále navýšit dovozy rajčat do Evropské unie. Kdy skoncujete s tímto liberálním fundamentalismem, kdy se všechno obětuje ve prospěch velkých nadnárodních společností a velkých výrobců? Jak chce komise kompenzovat zemědělce, protože eh, oni utrpí veliké ztráty. Děkuji. Paní Mato Adrover. Pan. Děkuji, pane předsedo. Producenti rajčat eh, z Kanárských ostrovů a z Andaluzie a z tohoto regionu jsou komunitárními producenty a potřebují rozhodný zásah komise vzhledem k nespravedlivému zacházení. Víte, že došlo k eh, podvodu. Maroko díky této dohodě s Evropskou unii eh, používá vstupní ceny, které nejsou ve shodě. A nejedná se pouze o rok 2007, ale také 2010. A komise ví, že španělští producenti jsou v konkurenci s Marokánci a čelí diskriminaci, protože mají výrobní náklady, které jsou mnohem vyšší z důvodu evropské regulace, která je velmi náročná z hlediska norem kvality a bezpečnosti těchto potravin také z hlediska podmínek zaměstnání. To jsou všechno podmínky, které nemají třetí země. A to způsobuje, že naši producenti vyvějí obrovské snahy pro to, aby zajištili kvalitu. A je velmi pro ně obtížné zachránit svoji produkci. A není normální, aby Evropská mm, komise ignorovala toto nedodržování vstupních cen. To usnadňuje podvodné počínání, tak jak to oznámil Olaf je nutné aby komise nezavírala oči ohledně tohoto ujednání s Marokem. Nestačí, aby komise nám řekla, že dohled náleží vnitrostátním orgánům. Komise musí jednat, pokud se nerespektují pravidla je neakceptovatelné, aby tento objem marockých rajčat vstupoval na toto území, aniž by se platily celní poplatky a komise nic nedělá. Komise chce uzavřít tuto hodu s Marokem, nemůže tedy s námi počítat, pokud se situace nezlepší. Není dobré, aby tato nekalá mm, konkurence i nadále pokračovala. Je nutné, aby závazky byly dodrženy a komise má povinnost obhajovat zájmy producentů z Andaluzie, z Kanárských ostrovů a z tohoto regionu předtím, než bude pozdě. Andres Barea. Paní Andres Barea. Děkuji, pane předsedo. Od eh, roku 2003 žádáme změnu nařízení o vstupní ceně a náš parlament to požadoval. Členské státy Francie, Španělsko, Řecko, Portugalsko, Itálie to také žádali. Důvodem je nerovné uplatňování nařízení. Poplatky nejsou uhrazovány a výpočty nejsou řádně naplňovány. Vytváří to nerovnou soutěž a členské státy dostávají méně celních poplatků. A Článek 5 tohoto nařízení umožňuje nepravidelné uplatňování a Olaf také říká, že to umožňuje se vyhnout placení poplatků. Je třeba nalézt takové řešení, které bude chránit eh, výrobní systém ve prospěch členských států. Již 16 let tím tento sektor trpí. Výroba eh, zeleniny a ovoce z Mursie, z Andaluzie a dalších regionů Španělska. Spotřebitel tím také trpí. Pan de Castro. Pane předsedo, milí kolegové, Petice, o které zde jednáme, přichází ve chvíli, kdy výbory Agri a INTA Evropského parlamentu se zabývají novou verzí dohody o obchodní výměně s Marokem. Olaf potvrzuje, že došlo k nesrovnalostem, co se týče výpočtu eh, uhrazených celních poplatků dovozu rajčat, což poškozuje evropské výrobce, kteří se kromě toho velmi obávají očekávaného nárůstu kvot ty rajčat a dalších eh, druhů zeleniny a ovoce jsou velmi citliví na tuto otázku. A my se zabýváme tím, že zemědělství bude obětováno dalším zájmům v rámci renegociace těchto dohod. Nezapomínejme, že došlo k ekonomické krizi v celém Magribu. A v této krizové situaci musíme být o to pozornější při vyjednávání takových dohod. Paní Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Mě já jsem eh, slyšela tyto požadavky a identifikuji se s těmito požadavky. Eh, sice komise by se měla znovu podívat na jednotlivé články eh, tohoto nařízení, o kterém bylo hovořeno. Co se týče metody propočtu, tak ehm, je nutné odbourat jednu ze tří existujících metod, a sice takzvanou metodu odpočtu. To je ta, mm, to nejvíce nutná změna, protože ehm, ehm, tady máme pravidla, Eh, někteří se snaží vyhnout placení cel. Tento parlament eh, musí ratifikovat ještě tuto dohodu s Marokem a komise eh, by měla skutečně skorigovat celý systém. Vidíme, že dobře fungující úprava dovozních cen je nezbytná a to by měli od nás očekávat i naši zemědělci. Děkuji. Děkuji a teď catch the eye, pan Lavia nejprve. Pane předsedající pane komisaři, myslím si, že dnešní rozprava ehm, o, petici v Epexu, eta právě přichází ve správný okamžik, protože eh, v parlamentu ehm, paralelně chceme vysvětlit obchodní dohodu s Marokem. Eh, petice poukazuje na eh, pro tento problém, eh, problém, který komise dosud ještě nevyřešila. A parlament důrazně žádá, aby komise začala vyjednávat o nové dohodě, aby ji schválila. Nemůžeme prostě přijmout to, že evropští výrobci budou tuto situací trpět, protože tady máme tuto vlnu volného obchodu v Evropě. Naším zeměděl musíme ochraňovat naše zemědělce a jejich jejich zájmy. A to platí nejenom pro výrobce rajčat, ale vztahuje se to na všechny výrobce, kteří pěstují ovoce a e, zeleninu a kteří jsou touto, e, tímto otevřením trhu zvláště postiženi. Pan Panzeli? Děkuji, pane předsedo. A kritiky, které dnes dopoledne zde slyšíme, jsou pochopitelné v rámci této petice. Myslím si, že bychom měli vykonat mnohé proto, aby tato dohoda, která se týká zemědělských produktů s Marokem, byla předmětem koncensu. Je to dohoda, která se musí snažit o rovnováhu, která by nepoškozovala evropské producenty a na druhé straně musí stanovit jasná, transparentní pravidla. To je cesta, kterou se musíme dát proto, abychom měli pozitivní vztah mezi EU a Marokem. Vyzývám komisi, aby hledala odpovídající řešení a nestrácela ze zřetele zájmy producentů a také nestrácela ze zřetele obnovu velkorysé politiky vůči Maroku, zvláště z hlediska současné situace v Magrebu. Bylo by velice užitečné pochopit toto. Já bych nebyla ráda, kdyby místo toho, aby se dovážely zemědělské produkty, tak bychom dováželi spíše pracovníky na sklizeň. Musíme tedy obnovit novou politiku. Eh, eh, Domnívám se, že v minulosti naše zkušenosti z eh, business as usual nám už připravili určitá překvapení. Musíme být obezřetní, zejména pokud o situaci v Magrebu. Za současných eh, okolností není rozumné podepisovat dohodu s Marokem. Jako člen výboru pro rybolov si myslím, že je třeba upřesnit, jak se situace vyvíjí v současnosti a potom jasně říci, že rajčata nebo jiný produkt, který přichází do Evropy, musí dodržovat stejné nároky, které požadujeme po místních eh, producentech. A pokud to není zaručeno, tak musíme revidovat eh, rámec eh, dohody jako takový. A myslím, že nejsme schopni vynucovat ochranářské opatření, ale je třeba zavést obchodní spravedlnost. Musíme jednat odpovědně. Gutierrez Cortines. Děkuji, paní Gutres. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat všem kolegům a kolegyním za jejich pochopení problému středozemních zemí, Kanárské ostrovy, Andaluzie a ostatní regiony jsou zoufalé, frustrované, protože komise prostě nedostála svým povinnostem. A eh, my eh, teď přijímáme útečenecké eh, proudy z zemí Afriky, Jižní Sahary a podobně. Trpíme tím nejvíce, eh, tím prýme nejvíce touto krizí, protože tito lidé přicházejí do našich zemí, aby tady pracovali a eh, potom převádějí tyto peníze svým rodinám. Já si myslím, že komise musí dostat svým povinnostem a eh, to na základě smluv a také musí obhájit zájmu, zájmy občanů EU. Tady nemůžeme dělat politiku, podle které se bude dovážet zboží, které neodpovídá našim normám i v oblasti rostlin. Děkuji. Pan, další pan kolega. Děkuji, pane předsedo. Evropský vnitřní trh, který byl ustaven proto, aby zajistil také ochranu spotřebitelů. Spotřebitelé mají právo na to, aby všude v Evropě byly zdravé produkty. Otevírání trhu a kontrolované dovozné eh, kvóty musí splňovat tři podmínky. Jednak připustěné množství musí být jednoznačně kontrolováno, to se týká především kvantitativní stránky. Za druhé, kvalita produktu musí být také kontrolována. To se týká také standardů výroby. A za třetí, dopad na země členských států musí být zohledněna. A za třetí, tyto obchodní dohody musí být ve prospěch produkce a ve prospěch zemědělství. A proto bych poprosil, aby komise kriticky zvážila dohodu k Maroku, přeskoumala ji a teprve potom uzavřela tuto dohodu. Děkuji mnohokrát. Mr. Dantin. Pan Dantin. Pane Dantin, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat španělským výrobcům, kteří nám tuto petici zaslali, která přichází v pravou chvíli. Skutečně již po dlouhé měsíce již opozorňujeme komisi na rizika pro naš, naše hospodářství, plynoucí z některých dohod. Jsme samozřejmě citliví vůči rozvoji Maroka a víme, že zadržovat populaci Maroka v Maroku je nejlepším řešením a to nám umožní neřešit problém migrace zítra. Ale když nám komise sděluje, že nová dohoda pouze stvrzuje určitou situaci, tak vidíme ze zpráv OLAFu, že situace, o které hovoří komise, není skutečným řešením. A chtěl bych upozornit komisi na další věc. Je nám řečeno, že vyjednané dohody umožní podpořit marocké výrobce, ale o jakých výrobcích hovoříme? Vývozci jsou především velké potravinářské firmy, které si zřídily v Maroku velké pěstírny. Nejsou to drobní pěstitelé, kteří mají užitek z našich dohod, protože oni nemají kapacitu vyrábět v podmínkách, které by byly přijatelné na evropském trhu. Takže se nepleťme. A nesmíme klamat také europoslance. To žádám od komise. Děkuji. A teď pan šef Čověč má slovo. Děkuji, pane předsedo. Jestli dovolíte, tak začnu pár čísly, protože se o nich hovořilo v příspěvcích několika řečníků. Takže bych um, tady použil data. Um, dovozy EU uh, rajčat z Maroka 185 tisíc tun uh, v 99 až 2000 um, 2005, v roce 2010, když se podívám na normální tendenci dovozů čerstvé ovoce a zeleniny eh, v celosvětovém měřítku celkové, zvláštní dovozy eh, rajčat se, se zvýšily na 340 tisíc tun a musím potrhnout tady podíl eh, Maroka v celkových dovozech z Maroka. To se navýšilo na 59%. Výroba rajčat to bylo mezi 60 a 80 miliony tun ročně, z toho 6,5 5 až 7,5 milion tun jsou určeny pro eh, tyto trhy. Já si myslím, že tato čísla nám, eh, to bychom si měli zapamatovat, tak abychom mohli nadále vést tuto eh, diskuzi a uvědomit si rozměr celého problému. Co se týče Eh, nové dohody s Marokem. V komisi věříme, že je eh, eh, mírně formulovaná, vyvážená a pokud bude schválena, tak komise zajistí to, že veškeré podmínky a pravidla budou plně dodržovány. A dodatečné množství, co se týče kvót, ta, ty budou um, udrženy, protože tady máme tradiční hodnoty. Teď je to 370 průměrně a když přidáme 550 tisíc tisíc tun, eh, tak to bude 285 tisíc tun eh, v rámci eh, kvót tarifních. Takže pořád to bude 55 tisíc tun běžných dovozů, které jsou tedy dováženy podle normálního režimu. Dovolte mi, pane předsedo, ještě abych se vrátil k jinému problému a sice jsou to mm, požadav, nebo je to, je to stížnost, že jsme nejednali. Já toto opravdu nemohu přijmout, protože jsme nenašli žádné systémové chyby mm, byl tady jeden případ, který byl tady rovněž dnes eh, přednesen. V tomto jednom případě OLAF provedl vyšetřování problému a celou tuto složku z nálezy předal eh, soudu. Tento soud se zcela ještě nezabýval těmito nálezy, ale přesto eh, částečné vymáhání nezaplacených cel už započalo a chtěl bych už ujistit tento parlament, že co se týče kontrolu fitosanitárních standardů, tak komise tady zajišťuje co nejvyšší kontrolu kontroly standardů jakýchkoliv dovozů čerstvého ovoce a zeleniny do zemí EU. A e, zároveň musím konstatovat, že chápu vaši e, ostražitost, opatrnost poslanců Evropského parlamentu a také opatrnost celého zemědělského sektoru, co se týče této velmi e, citlivé otázky. A chtěl bych vás ujistit, že pokud organizace bude mít konkrétní důkazy o podvodech, tak určitě toto, na to bude komise upozorněna a komise vše prošetří ošetří a učiní příslušné kroky, bude-li to zapotřebí. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, a děkuji vám všem. Rozpravu teď uzavírám a přerušujte zasedání do 12. hodiny.